Okay, good morning everybody. Good morning also to those who are following and listen to us in the web stream. This... Eh, tento meeting je web streamován, takže začneme tím, že přijmeme pořad jednání, ale předtím ještě máme dva další body, které chci přidat. Bude to hlasování o trialogu o balíčku cestovních služeb a směrnice 2018-68 EU v blokovém vybavení, která byla odsouhlasána s radou a přijata v plénu v dubnu 2015. Pak je tady mm, žádost zpravodaje k bodu 9, snižování emisí a nové výzvy a koncepce propagace turistiky v Evropě. Nějaké připomínky k tomu? Eh, jinak eh, předpokládám, že můžeme přijmout pořad jednání. Pak k oznámení předsedy. Nejprve. Delegace IMCO do Lucemburska byla zrušena, protože tam byla příliš omezená eh, reprezentace politických frakcí. Dále bych si přála, aby kolegové Vzhledem k tomu, že mluvíme o digitálním eh, jednotném trhu, tak bychom měli sami využívat digitální zařízení, které jsou poměrně dobrá. Začneme aktuálními informacemi o trialogu. A pardon, nejprve musíme schválit pořad jednání, takže je přijat, to jsou, to je zápis z 23. čtvrtý. IMCO. Přejdeme tedy k aktuálním informacím o trialogu. Katrin je tady, takže to jsou lanovky, takové instalace a vybavení, které eh, bylo ve stejném trialogu, takže Katrin. Není to eh, příliš velké množství informací, proběhlo první jednání k jedné konkrétní věci o posílování um, ehm, ox, uh, eh, ka, uh, CO. Je, uh, bylo to velmi produktivní. Měl jsem pocit, že tam byla dobrá spolupráce. Dostalo se to do fáze, kdy tam není velké množství věcí, které by nás nějak dělily. Um, Tady chceme co největší formulace. E, nedávno se objevily zprávy o dvou dětech z Yorkshireu, které zemřely e, v Řecku v důsledku vystavení CO, takže skutečně plynová zařízení musí být bezpečná a e, karbon, oxid uhelnatý musí být zabezpečen je to skutečně zcela eh, životně důležitá záležitost, aby to bylo zajištěno. Děkuji. Nikoho dalšího nevidím, takže se zeptám, zda se někdo další chce vyjádřit k lanovkovým instalacím a plynovým zařízením, trialog, k, ke trialogu. Ehm, můžete se vyjádřit i k dalším zprávám, eh, tedy eh, ochranné ehm, vybavení, osobní ochranné pomůcky. Ehm, mm, to jsou rukavice, které byly problémem, které je třeba řešit. Rada si přála to tam zahrnout. My jsme to chtěli vyloučit, je to rozumné. Myslím, že jsme o tom tady mluvili. Naše Mm, předsedkyně je e, zpravodajkou. Co se týče těch lanovkových instalací, tak myslím, že tam byli někteří kolegové se toho účastní. Chce se někdo k tomu vyjádřit? Ano, vy prosím. Takže tady je zpravodaj, ano. Takže k lanovkovým instalacím e, tedy bude mm, schopen lépe informovat a já se těším na e, další jednání, co se týče ochranných pomůcek a plynových zařízení. Tomas Lopes je tady. Chcete k tomu něco říci, k té zprávě? K aktuální informaci o trialogu? Děkuji. Především kolegové, co se týče zprávy o e, dopravní, o přepravních e, systémů, jsme měli trialog e, v květnu a bylo tady 182 pozměňovacích návrhů, většinou jsme projednávali s komisou a jednali jsme také za to, abychom zlepšili původní návrh. Zůstávají nám čtyři body, v níž Evropský parlament hájí své pozměňovací návrhy. Jedno z toho je zmínka o websiteu a Jedná se potom tři, článek tři sankce a čtyři princip precautionary. Rada minulý týden předložila nové kompromisní návrhy a teď jsme ve fázi uzavření této dohody. A co se týče websiteu stránky, kterou navrhuje Evropský parlament, zároveň také jednáme o brzném systému, to znamená neutralitu v technologické oblasti a kompletnější článek, co se týče sankcí a nechali jsme padnout pozměňovací návrh týkající se eh, toho předběžného posouzení gas appliance a protective equipment. Nedošlo k žádné dohodě, eh, co se týče inkluze. Zítra se bude konat poslední zasedání na technické úrovni a já se tedy domnívám, protože eh, jsme už v závěrečné fázi, a čeká nás tedy uzavírající kolo jednání. Všichni pracují na této technické úrovni, aby k tomu opravdu mohlo dojít a během trialogu jsme eh, byla také Vicky Ford předsedkyně našeho výboru a to byla velká pomoc. Děkuji mnohokrát. Lopez, eh, now... Děkuji Antonio Lopez a nyní ještě Catherine Steeler, aby nám mm, poskytla aktuální informace o pracovní skupině o právech duševního vlastnictví a copyrightu. Chcete ještě něco k těm k, eh, lávkovým eh, k instalacím? Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat zpravodaji. Um, některé problémy, které zmínil, jsou ještě předmětem kompromisu. Dosáhli jsme ale velkého pokroku. Především tento výbor byl um, velice, uh, měl ten názor, že sankce by se měly brát velmi vážně, měly by být co nejsilnější. Nyní máme silnější klauzuly jak v tom článku, tak v bodě odůvodnění eh, daného opatření. To chceme zdůraznit. Děkuji. Děkuji, paní Anderson. Někdo další? K těm trialogům. Dobře, tak půjdeme dál k aktuální zprávě paní Steeler o pracovní skupině o právech duševního vlastnictví. Mm, děkuji, paní předsedkyně. Měli jsme dvě schůze 13. a 28. května. 13. května se, e, to se týkalo aktuální zprávy komise, analýzy, publikování a názory e, aktérů na uh, copyright v uh, hudbě. Bylo to zajímavé. Zdá se, že návrhy k autorským právům um, budou až tedy na konci roku. Ale je dobré, že všichni aktéři se účastnili diskusí. 28. května to bylo velmi zajímavé. Um, Tehdy jsme měli eh, zprávu Centra pro eh, Evropskou, studie evropských politik, co se týče dané směrnice a příslušných nástrojů. Mm. Ta prezentace studie, eh, to by bylo užitečné, kdyby to tento výbor distribuoval všem členům, protože to jsou mm, zajímavé informace, fascinující informace také o tom, co se děje v jednotlivých zemích, různé kultury autorských práv. Jedna z posledních diskusí na závěr tedy byla hlavně o tom, jak zajistit, že naše legislativa, pravidla, která děláme, eh, budou eh, hodná i pro budoucnost, jako geoblocking a podobně že tedy mm, mm, zákon to jaksi dožene, ale mm, ty, vě, ty věci se vyvíjejí, to je realita v digitálním světě, kdy mnoho z nás, já se snažím tedy u, učit um, něco o, o coding, kodování, programování, eh, jak používat technologii, která existuje, protože Často je to algoritmus, nikoli zákon, co eh, je důležité. Musíme se také dívat na tu akademickou, akademický aspekt této diskuse, nejenom mm, na politickou debatu. Někdo další z pracovní skupiny ke copyright, eh, k autorským právům chce se vyjádřit? Dobře, tak to budeme distribuovat, ten dokument, to je dobrá, dobrý nápad. Začneme hlasovat v 9.30. Měli bychom počkat, protože kolegové přijdou na hlasování. Takže krátkou přestávku do půl desáté. Uh, dear colleagues, let's start with the vote. Has everybody the vote? Kolegové, začneme s hlasováním. Máte všichni hlasovací karty? Catherine. Yes, okay. Uh, okay, uh, I would like to say that some of the colleagues of... Někteří kolegové z EPP tady nejsou, protože mm, se je setkání Běra v Budapešti. Mrs. Eh, paní Galpač, eh, zpravodajka tady není, nahradí ji pan Šancel. Chcete něco říci k návrhu eh, stanoviska k rozpočtu na rok 2016 a mandát k trialogu, takže budeme pokračovat hlasováním. Pozměňovací návrh 1, kde je pro? Prosím, kolegové, eh, hlaste se. Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 padá 3. Kdo je pro? Dvě tedy hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? To je, myslím, zamítnuto. Návrh 3, kdo je pro? Against. Abstention. Proti zdrželi přijato. Č- návrh 4, kdo je pro? Uh, proti zamítnuto. Návrh 5. Pro. Proti zdrželi přijato. 6. Kdo je pro? Proti zdrželi přijato. 7, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 8, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 11, pro, proti, zdrželi, přijato. 12. Pro, proti, zdrželi, přijato. 13. Pro, proti, zdrželi, přijato. 14. První část. Hlasovat odděleně. První část pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, Přijato. Návrh 15 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi přijato. 17 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi přijato. 19 pro, proti, Zamítnuto. Potom e, závěrečné hlasování, jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Takže vás počítáme také. To plus. Jeden za Alde navíc. Kolegové, musíme opakovat to hlasování, tam bylo jedno Alda navíc. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Hlasujete pro. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Děkuji vám. Nyní Eh, musíme hlasovat jenom o mm, potvrzení předběžného návrhu pilotního pro, projektů nebo přípravných kroků. Považujeme to za přijaté. Má někdo námitky? Dobře, tak to považujeme za přijaté. Kolegové, teď budeme hlasovat o zprávě pane Busoj návrhu nařízení eh, Rady Evropského parlamentu, které aktualizuje nařízení 1079 o obchodu s tulenými produkty. Jste připraveni? Návrh 30. Abstention. Uh, proti, zdrželi, ověříme. Návrh 30. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1, kde je pro. Proti zdrželi přijato. Kompromis vlastní návrh. Přejdeme k návrhu 35. Pro, proti, zdrželi, přijato. INTA 9, to je jmenovité hlasování. Mm, bylo tady byl tady i žádost o jmenovité hlasování, ale nestačil ten počet. Inta 9, kdo je pro? Proti? To ověříme. Inta 9, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Two against. Eh, takže dva pro, dva proti. Končím hlasování. Zamítnuto. Přejdeme k návrhu 36. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Návrh 37. Identické. Nehodneme hlasovat. 38. Kdo je pro? Proti? Drželi? Zamítnuto. Kompromis 2, kde pro? Proti, zdrželi, přijato. Kompromis 4, oddělené hlasování, první část, kde pro? Proti, zdrželi, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme ke kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Inta 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 49, kde je pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Jdeme k bodům odůvodnění návrh 10, kde je pro, proti, drželi zamítnuto. Eh, návrh 11, a ty jsou všechny identické, takže přejdeme k návrhu 13. Pro, proti, drželi, zamítnuto. Návrh 14. Pro, proti, drželi, zamítnuto. Návrh. Pardon, moment, všichni padají. Přejdeme k návrhu 2. Pro, proti, zdrželi přijato. Inta 3 pro, proti, zdrželi. Chcete to ověřit? Takže otevírám hlasování. Inta 3. Hmm. Počkáme. Hlasovali všichni k INTA 3. EPP 1 navíc. Musíme znova hlasovat, kdo nebude hlasovat za EPP. Dobře. Musíme znova hlasovat. Otevírám hlasování k INTA 3. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Máme dva kolegy, kteří hlasují manuálně. Návrh 20. Jde pro. Proti. Zdrželi. Přijato. Všechno tady pak padá. Návrh 28. A INTA 5 Kdo je pro INTA 5? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Závěrečné hlasování návrhu zprávy. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Dva chybí. Končím hlasování. Zpráva byla přijatá. Gratulujeme eh, zpravodaji panu Busoj. Nyní eh, mandát eh, k jednání o otevření trialogu s radou, kde je pro. To musí být jmenovitě. Mandát k otevření trialogu s zvolenými eh, produkty hlasovali všichni. Dobře, takže končíme hlasování. Vidím, že trialog s radou byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu rozhodnutí parlamentu Rady zřídit program interobil, řešení interoperability pro evropské veřejnou zprávu, podniky a občany jako prostředek modernizace veřejného sektoru. Jiza Jakoncál je zpravodajkou. Chce zpravodajka něco říci? Já chci poděkovat stínovým zpravodajům za konstruktivní spolupráci. Je to ve prospěch občanů malých středních podniků. Děkuji zpravodaji, můžeme začít hlasovat. Kompromis 3E, mm, kde je pro. E, pardon, kompromis E, Kompromis E, kde pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Návrh 75, pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Návrh 76, odpovídající část, kde je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. 77 pro, proti, zamítnuto. Ehm, návrh 82. Návrh 83, kde je pro, proti. Um, přijato kompromis F, pro, proti, přijato návrh 82, 84 a 3 identické, 82, 84, 83, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k návrhu 87. Pardon, 85, kde je pro, 85, kde pro, proti, zamítnuto. 86, je pro, proti, drželi zamítnuto. Návrh 87 pro, proti, drželi přijato. Kompromis G, kde pro, proti, zdrželi přijato. Přejdeme k návrhu 90. Kdo je pro? Proti? Ženy zamítnuto. 91. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. 92. Kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Kompromis H, kdo je pro? Proti? Přijato. Přejdeme k návrhu 95, kde je pro? Proti? Zdrželi. Přijato. Kompr- a, návrh 96 pro? Proti? Zdrželi. Přijato. 17 pro? Proti? Přijato. 78. Pardon, já 18, já vidím, potřebuju brýle. 18 jde pro, proti, zdrželi, přijato. 97 pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 19 pro, proti, Přijato. Kompromis I. Pro. Proti. Želi přijato. Přejdeme ke kompromisu J. Kdo je pro? Proti. Zdrželi přijato. A nyní přejdeme k návrhu 100, povídající část. Jedna pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 100, odpovídající část pro, proti, zdrželi, zamítnuto. Návrh 23 pro, proti, zdrželi, přijato. 102 padá. 103. Pro, proti, zdrželi, přijato. 105. Pro, proti, zdrželi, zamítnuto. 106. Pro, proti, zdrželi, přijato. 107. Pro, proti, přijato. Kompromis K. Pro, proti, zdrželi přijato. Přejdeme k návrhu 111. Pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 117, odpovídající část pro, proti, zdrželi zamítnuto. Kompromis L, kde je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis, nebo návrh 119 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi zamítnuto. 123 pro, proti, zamítnuto. Kompromis M pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 37 pro, proti, přijato. Kompromis, pardon, návrh 126 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 38 pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 39 pro, proti, drželi, přijato. Návrh 127 pro, proti, přijato. Návrh 41 pro, proti, drželi, přijato. Návrh 42 pro, proti, drželi, přijato. Návrh 128 pro, proti, drželi zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi, přijato. Přejdeme k bodu odůvodnění. Návrh 44. Pro, proti, přijato. Návrh 46. Pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh, 4, návrh 1. Pro, proti, zdrželi, ověříme. Návrh 1. Návrh 1. Hlasovali všichni? Končím hlasování, je to přijato. Návrh 47 pro, proti, zdrželi, přijato. 48 pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis A pro, proti, přijali, přijato. 49 pro, proti, žili přijato 50 pro, proti, drželi přijato. 51, odpovídající část, kde je pro, proti, e, přijato, návrh 52 pro, proti, byli přijato Návrh 3 pro, proti, byli přijato. Kompromis B, B pro, proti, zdrželi přijato. Návrh kompromisu C, kdo pro, proti, zdrželi přijato. Návrh 54 pro, proti, zdrželi zamítnuto. Návrh 56 pro, proti, um, přijato. 57 pro, proti, eh, zamítnuto. 58 pro, proti, um, přijato. Návrh 5 pro, proti, zdrželi Zamítnuto. 56 pro, proti, drželi, přijato. Kompromis D pro, proti, drželi, přijato. Návrh 60 pro, proti, drželi, přijato. Návrh 61 pro, proti, zdrželi přijato. 62 odpovídající část pro, proti, zdrželi, ověříme. Otevíráme kontrolu k návrhu 62 odpovídající část. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Padá. 17, 17. Návrh 63. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi, přijato. 65 Upovídající část pro, proti, zdrželi, přijato. Ověříme 65, prosím. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Ústní návrh 66. Není to nutné. Um, můžeme přejít rovnou k hlasování na 66, ústní pozměňující návrh a to takto. Proti zdrželi přijato 67, kde pro? Proti zdrželi přijato 68, 69 jsou identické, pro, proti, drželi přijato. 70, kde pro, proti, zamítnuto. 7 pro, proti, přijato. 8 pro, proti, přijato. 9 pro, proti, drželi přijato. 71 pro, proti, zamítnuto 72 pro, proti e, zamítnuto 73, staženo 74 pro, proti zamítnuto. Kolegové, děkuji vám za vaši trpělivost k tomuto dlouhému hlasovacímu seznamu. Teď máme poslední hlasování, závěrečné hlasování tedy o návrhu stanoviska. Otevírám tímto hlasování. Končím hlasování. E, návrh je přijat. A já gratuluji zpravodaji. Kolegové, teď přejdeme k hlasování o zprávě Tarabela k digitální, směrem digitální ekonomice. Chce k tomu zpravodaj říci několik slov? Nechce? Jste Mr. Tarabella, does you, do you... Pane Tarabelo, chcete k tomu říct pár slov? Ne, já nechci spožďovat hlasování paní předsedkyně a jenom jsem chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se účastnili na zasedání při vyjednávání kompromisu. Myslím si, že jsme pracovali dobře a chci tedy skutečně poděkovat za to ducha spolupráce a doufám, že do budoucna to tak bude vypadat taky. Tak děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Děkuji vám. Takže začneme hlasovat, kolegové. Kompromisní návrh 2. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Asi bychom to měli zkontrolovat, takže devítka zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Schváleno. Desítka. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Jedenáct. Pro. Proti Nikdo nehlasuje, takže pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. 12 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromisní návrh 3 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. A nyní přecházíme k 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme, ano, dobře, takže kontrolujeme 20. Pozměňovací návrh 20. Mohu ukončit hlasování? Zamítnuto. 21 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 5 pro. Chcete to zkontrolovat 21. Dobře, zahajuji hlasování k, jedna, k pozměňovacímu návrhu 21. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování, zamítnuto. Kompromisní návrh 5 pro, proti zdržel se, schváleno. A teď jdeme k pozměňovacímu návrhu 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Chcete to zkontrolovat pozměňovací návrh 25, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 6 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď jdeme k 31 pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 1 v úvodních ustanoveních. Jednička pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď se dostáváme k pozměňovací návrhu 5 pro, proti, zdržel se schváleno. Takže závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování ke zprávě na cestě k prosperující ekonomice založené na datech. Hlasovali všichni. Zpráva byla schválena. Srdečně blahopřejeme panu zpravodaji. Kolegové, máme, musíme také schválit nikoli hlasovat o otázce ústní eh, v souvislosti s Tarabelovou zprávou. Můžeme to schválit? Dobře, takže považuji eh, tuto ústní otázku za schválenou. Kolegové, ještě jsme nedokončili hlasování, protože musíme hlasovat na zahájení trialogu, schválení autkomu trialogu k asistovanému cestování Birgit Kolenslange. Chcete k tomu něco říci? Jenom velice stručně, paní předsedkyně, dovolte, abych velice srdečně poděkovala stínovým zpravodajům a celému týmu, který nás doprovázel v naší práci. Během krátké doby jsme vedli obtížná vyjednávání. 5. května jsme docílili ve čtvrtém trialogu a 28. května rada tento text schválila. Pro nás bylo zejména důležité, to bylo nejdůležitější vlastně, aby se nám podařilo prosadit naše návrhy, bylo to tvrdé jednání, ale posílili jsme ochranu spotřebitelů, aby také dostávali spotřebitelé lepší informace do budoucna. Mm, my během tří let potom přeskoumáme, zda tato nová opatření fungují, ale všechny bych vás ráda požádala, abyste souhlasili s dosaženým výsledkem vyjednávání. Děkuji. Pan Gepr, paní Geprtová, děkuji. Ve jménu mé frakce chci poděkovat paní zpravodajce za tu tvrdou práci, kterou vykonala. Skutečně tato otázka Clicks Rule je velice důležitá i pro naší frakci a jsme tak trochu zklamáni z výsledku, ne protože by nepracovala dostatečně dobře, ale protože tady krát prostě a jednoduše rada eh, toto blokovala totálně. A to není žádná dobrá věc, domnívám se, když ministři stále znovu zabraňují tomu, aby jsme dosáhli lepších práv pro spotřebitelky a spotřebitele. Jinak bez zprávě se podařilo zase prosadit ale i dobré věci a proto moje frakce se tedy prokousala k tomu, aby souhlasila ale právě proto, že souhlasíme s tím, že během několika let se tato zpráva musí přeskoumat, abychom se dostali dál. To je bod, kde můžeme říci ano, souhlasíme s tím, ale měli bychom také naprosto jasně upozornit a jmenovat odpovědnost těch, kteří zabránili tomu, abychom docílili lepšího práva pro spotřebitele. Eh, velice Oceňujeme vaši flexibilitu, paní Gepertová. A nyní zahajuji hlasování týkající se schválení výsledku vyjednávání eh, těch, eh, toho cestování a zahajuji hlasování. Has everybody voted? I close... Hlasovali všichni. Končuji hlasování a proto mohu konstatovat, že výsledek trialogu byl schválen. Dobře, kolegové. Teď eh, tedy dospíváme k finálním hlasování k legislativním aktu a jiných nástrojových korigendech. Toto je korigendem k 2014-68 směrnici parlamentu a rady eh, z května 2015 týkající se harmonizace práv členských států v souvislosti s disponibilitou na trhu. We also... Tlakových nádob musíme Eh, také hlasovat elektronicky. I open the vote. Hlasování. Hlasovali všichni. Ukončuji hlasování. Čili toto korrigendum bylo schváleno. Děkuji všem a teď se dostáváme k diskusi o návrhu týkající se nových výzev a koncepcím pro um, propagaci turismu a cestovního ruchu v Evropě. Zpravodajkou je paní Grapíny a dnes budeme projednávat návrh stanoviska. Paní Grapiny, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bohužel jsem musel musela napsat jenom 1500 znaků v tomto stanovisku. Návrh svého stanoviska jsem připravila v IMKU. Bylo to pro mě snadné, protože vlastně působím v, oběma, v obou výborech. Domnívám se, že my v IMKU máme veliký zájem na nalezání nových koncepcí pro podporu cestovního ruchu. Evropa má veliký potenciál a proto jsem se pokousela to v tomto návrhu zhrnout. Ehm, prostě kde jsem zdůraznila význam cestovního ruchu v Evropě pro vnitřní trh že tady máme skutečně veliký potenciál, jakož i možnost podpory růstu. A samozřejmě také vytvářet pracovní příležitosti. Jistě si vzpomenete, že Evropská unie chce také rozšířit a podpořit potenciál ve spolupráci s třetími státy a v souvislosti s digitální platformou Chceme podporovat inovační kapacity malých a středně velkých podniků. Také se mm, snažím poukazat no, nové platformy v Evropské unii aby prostřednictvím také map, abychom mohli propagovat určité destinace a také eh, propagaci eh, větších informací pro eh, spotřebitele. Členské státy musí lépe spolupracovat v oblasti cestovního ruchu. Tady pomýšlím na potenciální návštěvy z Číny, Indie, Koreje, protože ti by mohli získávat takové zájezdy, jak si balíčkové, kde by mohli navštívit v rámci jednoho balíčku více zemí v Evropě. Proto bylo třeba větší spolupráce mezi členskými státy. A také tady upozorní na iniciativu pro hotely bez závislosti na energetice a je důležité dávat správné informace spotřebitelů a nikoliv matoucí informace. A doufám, že všechny politické skupiny předloží své návrhy. Já sama také ještě předložím pozměňovací návrhy a domnívám se, že náš výbor, jakož i výbor TRAN, může předat další nové iniciativní návrhy pro podporu cestovního ruchu, protože Evropa ještě nevyčerpala svůj potenciál. Děkuji. Uh, thank you very much, Madame Grappini, and now I give the floor to the EPP. Děkuji, paní Grappini. Děkuji, stínový zpravodaj za EPP, pan Koelio. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát naší kolegyně paní Grapiny za pro jako návrh, který předložila. Musím říct, že s ní naprosto souhlasím, co se týče zhodnocení sektoru cestovního ruchu jakožto zásadní páka pro ekonomický a sociální růst v Evropské unii. Víme, že to cestovní ruch je ekonomickým sektorem, který je skutečně velice důležitý. Evropa je prvním turistickým destinací v Evropské unii podle statistik vidíme, že obrovské procento produktů se právě pojí s cestovním ruchem a samozřejmě cestovní ruch vytváří pracovní místo. Místa 12 milionů Evropanů má pracovní místo, které je právě v oblasti cestovního ruchu. A proto je to oblast, která má samozřejmě silné napojení na spotřebitele, jak paní Grapiny správně podtrhla. A Eh, samozřejmě je tady nutný vývoj technologický, ten proběhl, a což vede také k velkému vývoji v oblasti turistiky, cestovního ruchu. Mnoho lidí již tady nepřichází pomocí tradičních cest, ale rezervují si své eh, letenky, jízdenky a dělají si své smlouvy cestovní online. Takže tady máme jakousi novou digitální agendu v této oblasti a jsem velice rád, že Evropská komise podnikla iniciativy právě v digitální oblasti, které se týkají cestovního ruchu a je to skutečně nová dimenze, eh, pro kterou bychom měli být připraveni. A taky je důležité, abychom tady se zaměřili na ochranu spotřebitele v digitální oblasti, protože to má svá specifika. A myslím si, že náš výbor je samozřejmě povolán, aby se tomuto věnoval a mm, paní zpravodajka jistě bude velmi citlivá i vůči problematice zranitelných spotřebitelů. Evropská populace stárne a okolnost, že právě v cestovním ruchu máme jako spotřebitele čím dál tím více starších občanů, Eh, to je prostě demografická realita a my si musíme eh, zamyslet nad tím, jak má, můžeme chránit právě tyto osoby v kontextu ochrany spotřebitele. Myslím si, že máme dobrý základ pro naši práci, pro naší textu, kterou nám předložila Majira Grapíny a jménem EPP eh, rozhodně um, přispěji um, několika pozměňujícími návrhy a věřím, že naše spolupráce bude velice dobrá a přispěje k tomu, aby náš výbor IMCO poskytl stanovisko, které bude užitečné pro výbor pro dopravu, tak, abychom zlepšili eh, vlastně dosah eh, a účinnost celé zprávy. Děkuji. Děkuji. Pan Dalton, prosím. Já budu mluvit za EKR a také za našeho stínového zpravodaje, který tady bohužel nemůže být. Také já chci poděkovat um, za tu zprávu, která je, myslím, velmi dobrá. Několik otázek z mé strany, které... Eh, první otázka je k odstavci 4 k návrhu o eh, map, cestovních mapách v online aplikacích. To se zdá být jako dobrý nápad, ale otázka je, jak se to bude financovat. A skutečně to přinese přidanou hodnotu takže to je trošku otázka k tomu. Když není k dispozici moc peněz, musíme být velmi opatrní, co se týče závazku na dalšího financování. Uh, pan Sulik také chtěl zmínit otázku vízových režimů a zdanění v některých členských zemích. Tam je to otázka subsidiarity, především zdanění je otázka subsidiarity. Máme poměrně velké obavy, co se týče začlenění danění odstavec 5. To je, myslím, otázka pro členské státy. To tedy jsou hlavní body, které chtěl zmínit pan Sulik. Já e, jsem z Británie, na, my nejsme Schengenu, takže nás ten vízové návrhy ne, přímo, přímo nepostihují, ale nepřímo ano. Samozřejmě, často se dostáváme pod tlak eh, se chovat recipročně. Nás to zajímá. Z britského hlediska naše pravidla pro třetí země jako Čínu jsou flexibilnější než šengenská pravidla. To je tedy jedna věc. Třetí bod. Já jsem mm, pracovní skupině pro turistiku. Jednu věc, kterou musíme eh, prosadit, je snižování e, daní na letištích. Tady jsem v konfliktu se svojí vládou. Pokud chceme podporovat cestovní ruch do Evropy, nejenom do Británie, když letíte na, do Bruselu na letiště a vidíte, kolik daní tam platíte, abyste mohli odletět z bruselského letiště, to je skutečná brzda cestovního ruchu. To je, to zdražuje eh, ty země, kde mají vysoké letištní daně, které jsou méně atraktivní z tohoto důvodu. Na národní úrovni bychom měli vyvíjet tlak, aby se tyto daně snižovaly, protože to brzdí turistiku a ekonomický růst. Děkuji. Děkuji panu Daltnovi a nyní dám slovo panu Roberovi Rošforovi za ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně Maria Grapiny vykonala zajímavou práci, hodnotnou práci, která poslouží jako základ. Všichni souhlasíme ke zvýšení příležitostí rozvoje cestovního ruchu. Chtěl jsem jenom říci, že je to sektor, který se rozvíjí na celé planetě, čili nelze se domnívat, že pouze Evropská unie se tady snaží a je v konkurenceschopnosti a proto tento sektor musí být více profesionalizován, ehm, musí mít hodnotnou ehm, velkou kvalitu ve všech zemích, ale z hlediska IMKA ehm, v této práci jsem eh, tady chtěl mm, dát mé připomínky, které by mohly zlepšit tu zprávu, návrh zprávy díky pozměňovacím návrhům. Důležitý je tady digitální trh. Víme, že tady dojde k veliké změně eh, v oblasti cestovního ruchu a k jeho dalšímu vývoji v souvislosti se spotřebiteli. Dovolím si tedy dvě připomínky. Za prvé, v Evropském parlamentu už jsme mobilizovali platformy, takové hegemonní platformy, a nejenom co se týče dodávání informací občanům a e, spotřebitelům v jiných oblastech, ale také v oblasti cestovního ruchu, e, protože E, nám jde nejenom o rozvoj cestovního ruchu, ale také o zvýšení jeho kvality a Evropa musí být velice bdělá, aby si uvědomovala, že existuje pluralismus a konkurence. To, já teď hovořím o soukromých platformách, nehovořím o těch platformách, které navrhla komise e, když e, dávala návrh té turistické Evropě. Myslím si, abychom si uvědomila, jaká je situace na trhu. A Eh, právě eh, musíme brát v potaz eh, tu pluralitu, která tady existuje na této soukromé platformě. A za druhé, máme tady co dočinění s novými praktikami, s novými postupy, které skýtají výzvy, když například myslíme na Uber, Eh, to je možnost hovořit o komparativních možnostech v oblasti cestovního ruchu lidé, kteří si pronajímají byty u soukromníků. E, a tady je třeba, aby se otevřela profesionalita e, v souvislosti s tímto vývojem. Já tedy rozhodně nejsem proti tomu, ale zároveň nás to staví před velkou výzvu. A já si myslím, že v tomto textu bychom měli více jmenovat tyto výzvy, které nás čekají. I když v ten text už vyjadřuje tu kreativitu, je třeba, abychom tady měli také Eh, ochranu těch, kteří nabízejí služby, eh, čili soukromé, služby, soukromé osoby nabízející služby pro nám a tak dále eh, klientům, spotřebitelům. A ti, tady musí být klienti také chráněni. To je třeba zahrnout. Děkuji mnohokrát. Těším se na plnou spolupráci. Děkuji vám, pane Rošfore, a nyní dávám slovo za zelené panu Sotesovi. Gospa predsedujoča, hvala eh, za besedo. Seveda by se najprej. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat eh, velice paní Grapíny za vypracování jejího stanoviska. Všichni se shodneme na tom, že cestovní ruch je velice důležité odvětví v Evropě a že v budoucnosti bude generovat skutečně velké množství příjmů. Je to skutečně branže, sektor, která přispívá ke, nebo která patří k jedním k jedné z nejkonkurenceschopnější v Evropě, což nám samozřejmě má vliv pak také na další sektory, které přispívají k sektoru cestovního ruchu. Já bych rád přidal jednu věc, dodal. Souhlasím s paní Grapiny, že je třeba investovat do cestovního ruchu, dále ho rozvíjet, zlepšovat tak a že je také třeba chránit zranitelné skupiny obyvatel. Ale zároveň musíme jasně poukázat na to, že dnes jsme tady hovořili právě o těch eh, zájezdech paušálních, o těch cestovních balíčcích. A tady je třeba toto, na to hledět propojeně i s dalšími aspekty, totiž, že cestovním ruchu je třeba chránit práva spotřebitelů jednoznačným způsobem. A to souvisí vlastně i s trialogem, který vedeme s komisí a s radou, tedy v budoucnosti. Bude velice důležité, jaký postoj zaujme Evropa k cestovnímu ruchu a k ochraně práv právě v této oblasti. Děkuji, nevidím, že by se někdo další hlásil za EFD, proto otevírám um, seznam řečníku, pan Dante má seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Také bych rád poděkoval paní Grapíny za její stanovisko, které se věnuje tak důležitému ekonomickému aspektu v Evropské unii. Sektor cestovního ruchu skutečně velice přispívá k zaměstnanosti i k hrubému domácímu produktu zásadním způsobem. V minulých letech jsme se mu až tolik nevěnovali a proto je důležité, abychom nyní naši pozornost zaměřili na tento sektor. Nejde pouze o investice. Před několika minutami jsme zde eh, přijali zprávu ve shodě s radou. Týkalo se to těch eh, balíčků cestovních, těch paušálních zájezdů. Tady si myslím, že bychom měli si obhájit dobrou pozici v rámci celosvětové eh, konkurence. Máme naše historické dědictví, máme co nabízet. A nové turistické toky, mám tím na mysli kvalitní turismus. A nejde pouze o ten digitální aspekt, ale také o otevření evropského turistického prostoru. Toto vše je momentálně příliš roztříštěné. Existuje tam příliš mnoho bariér. Pomysleme po, například pouze na klasifikaci hotelů, na to, jak se udělují třídy hotelům. Myslím si, že v globální konkurenci a na globálním trhu je kvalita aspekt, který bude čím dál tím důležitější, jak pro turistické podniky, tak které by si to měly uvědomit a měly by si to rovněž uvědomit i veřejné orgány. Kvalita je skutečně kompetitivní výhodou. Měli bychom tedy se podívat a prostudovat si návrh komise právě s ohledem na kvalitní cestovní ruch v Evropě. Samozřejmě momentálně je to zatím pouze dobrovolná známka, ale mohli bychom ji skutečně zavést právě i do cestovního ruchu a do pohostinství. Maria o tom již hovořila, potřebujeme spolehlivé informace, což je pro turisty skutečně velmi důležité. A také je důležité, aby si spotřebitel mohl právě dobrovolně volit mezi různými produkty s různou kvalitou, aby byl přesně informován. To je tedy z mé strany vše. Ještě předložím pozměňovací návrh, abych tuto zprávu, která je již teď velmi dobrá, ještě vylepšil. Doufám se, že Evropa se v budoucnosti bude eh, více zajímat o hodnoty právě ve vnitroevropské turistice. Evelyn Gebhardt eh, dostane slovo jako další. Maria. Děkuji Marie za velice dobrou zprávu, kterou si předložila. Myslím si, že v Evropské unii, pokud se ohlédneme kolem sebe, já to dělám velice ráda, dívám se do jiných států, máme skutečně obrovské bohatství kultury, tradic, také krajiny, které bychom měli skutečně na celém světě ještě více propagovat, protože toto je skutečně odvětví, které má zásadní význam tak to bychom k němu měli přistoupit. A týká se to také jedné oblasti, ty si o ní hovořila, která je zásadní, a to je kvalita nabídky a spolehlivost. Spolehlivost informací o té kvalitě, aby skutečně občané věděli, že pokud je nějaká kvalita je popsána, že se na to mohou spolehnout. Tedy spolehlivost informací, spolehlivost kvality. Je důležité, abychom je měli také v těch oblastech, a předřečník to právě zmiňoval, v oblastech eh, těch nových nabídek, které máme na internetu, ty platformy, které ne vždy sebou přinášejí kvalitu. Přednedávnem jsme v Německu, v Bavorsku, zažili strašlivý požár eh, v jednom zařízení, kde byli turisté. A pak se zjistilo, že tento hotel vůbec neměl žádné povolení pro to provozovat takovéto služby a tam skutečně došlo k tomu, že zemřelo šest turistů. To jsou přesně ty věci, kterými se musíme vědomat. Tak, aby ty informace, které získávají občané, turisté, když si někde zabukují nějaký zájezd či pobyt, eh, aby byly skutečně spolehlivé, aby občané věděli, že se mohou spolehnout na to, že to, co si objednali a zaplatili, je bezpečné. Tady, myslím, v této oblasti máme před sebou ještě velký kus práce. Budeme se tomu muset věnovat a poslední bod z mé strany to je samozřejmě i bezpečnost pracovníků v této oblasti. I tu musíme zajistit, neboť kvalita služeb velmi silně závisí také na tom, jak se zachází s těmi lidmi, kteří tyto služby poskytují. I to, myslím, si zaslouží naší velké pozornosti. Děkuji. Nyní dám slovo panu Arnoldu Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych rád posílil hlas těch, kteří se domnívají, že cestovní ruch není dost hodnocen a oceňován v Evropské unii v různých členských státech. Mám pocit, že tomu tak je. A kromě toho mám pocit, že to všechno má různé příčiny, ale společným jmenovatelem by mohla být skutečnost, že e, se nenakládá s cestovním ruchem tak, jak by se mělo. A to je také vidět ve strukturách Evropského parlamentu i ve strukturách komise. Když se jedná o postavení tohoto tématu, to je úlohou DG doprava což vlastně už ukazuje, z jakého úhlu pohledu se na to díváme. Infrastruktura a transport je jenom a doprava je jenom eh, prostředek eh, k, dosažení cíle. A důležité soustředit se na turistický, na cestovní ruch jako takový, protože doprava je pouze prostředkem ke splnění tohoto cíle. Eh, dnes v Evropě díky charakteru tradice, hodnot, kulturních hodnot, civilizačních hodnot, které Evropa má, je cestovní ruch skutečně průmyslovým odvětvím. Není to žádná rekreační branže, žádné rekreační odvětví, ale celá řada lidí, mimo jiné i politici, na to právě hledí pouze jako na rekreaci Eh, vidí, pohlíží na to pouze z perspektivy eh, jejich dovolené či prodlouženého víkendu. Ovšem eh, v odvětví cestovní ruchu to vypadá jinak, ale jak říkám, politici na to hledí spíše ze své soukromé perspektivy a proto toto důležité průmyslové odvětví, pardon, hospodářské odvětví, přidává hodnotu k našemu HDP, který by mohl být zvýšen, kdyby na toto odvětví se skutečně pohlíželo jako na odvětví a nikoli pouze na možnosti rekreace, sport, turistika a někde prostě, aby to stálo vedle vzdělávání či vedle dopravy nebo někde jinde. Nechci to tady blíže rozvádět. Eh, zpráva mm, se týká toho to a zpráva to vůbec neuvádí a, a um, proto tady nechci dále rozvádět, ale ještě tu jsou důležité dvě věci, o kterých se chci zmínit, jako o problémech, které tady máme a které z mého hlediska nejsou dostatečně ozřejmovány. Ochrana spotřebitelů jako turistů. Tady bych velice rád tyto turisty skutečně označil jako spotřebitele. Eh, v období nejistoty, hrozby teroristickými útoky. Dobře, tím se zabývají členské státy, ale možná, že je na čase, abychom tomu věnovali pozornost také v Evropské unii a rozvíjeli společnou politiku, co se týče ochrany uh, a ochranných opatření pro turisty nezávisle na to, kde se zrovna nacházejí, stanovly se oběťmi teroristického útoku. A druhé téma, možná trošku jiný pohled na věc, to jsou regulované profese. E, v oblasti cestovního ruchu tady máme ne všechny profese regulované Polsko je jednou ze zemí, které hodně dereguluje v mnoha členských státech, k tomu však nedochází. A tady prostě můžeme vidět určité patologie co do regulace profesí v oblasti cestovního ruchu, které spíše celému odvetví škodí. Děkuji vám. you very much, Mr. Uh, uh, if I may say two words, my... Pokud mohu říci mm, dvě slova, já souhlasím, že cestovní ruch musí být považován za pilíř ekonomiky, nikoli volnočasová mm, činnost. Musíme být velmi opatrní v tom, co můžeme dělat na evropské úrovni s přidanou hodnotou a co na národní úrovni. Ehm, to, co jste řekli, je velmi důležitý. Bezpečnost a kontrola toho, že se pravidla implementují. To je ale na členských státech. Dále chci říci k té věci ochrany um, turistů ve třetích zemí. Um, mm, za minulého mandátu jsme měli uh, zprávu o rozšíření konzulární ochrany i občanů um, třetích zemí, ale rada nebyla pro Parlament byl pro, některé členské státy to již dělají jako severské země mezi sebou, ale myslím, že mm, souhlasím s vaším připomínkou. Nyní dám slovo Izabele Den Monte, která je zpravodajkou v dopravním výboru za naše stanovisko. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také paní navrhovatelce, paní Grapíny a všem zde na výboru, kteří se podíleli na této práci a vedli diskusy o tomto důležitém tématu, jak se bylo již mnohokrát vyzdrženo. Je to skutečně třetí největší hospodářská oblast v Evropě. Ale vyhrazujeme si příliš málo prostoru pro diskusy o tomto tématu. Cestovní ruch je skutečně obrovským sektorem. V našem slyšení jsme se dozvěděli, že máme 340 různých typů cestovního ruchu. A pak je skutečně relativně obtížné eh, jak si dát politické nasměřování sektoru, který je takto rozmanitý a tak rychle se dále rozvíjí. Děkuji za všechny návrhy, které zde padly například za návrh, který se týkal energetické nezávislosti hotelů. E, to je, myslím, velice zajímavá věc, protože si přejeme cestovní ruch, který bude ekologický. Téma kvalita je samozřejmě zásadní, téma spolehlivosti. Aby skutečně ti, kteří nabízí takovéto služby, ti, kteří otevřou nějaký hotel, aby to byly eh, osoby, podnikatele, kteří budou důvěryhodní. A cestovní duch je, myslím, také odvětvím, které eh, velice dobře překonalo krizi a poskytuje mnoho zaměst- eh, pracovních míst. Jsou to zejména malé a středně velké podniky v oblasti cestovního ruchu, které zaměstnávají ženy, a mladé lidi, což je výborné. A dále téma sharing economy, stílená ekonomika, to je v oblasti cestovního ruchu momentálně velice aktuální. Stílená ekonomika je něco, co musíme chránit. protože v sobě má celou řadu pozitivních aspektů, řekla bych až ctnost, ctností. Ale je to třeba to, co je přizpůsobit eh, profesním rámcovým podmínkám. Inovaci nezastavíme, ale potřebujeme jistou regulaci tohoto sektoru, tak, aby chom rovněž chránili i tradiční aspekty tohoto sektoru a vymoženosti, které nám byly předány z minulosti. Je to důležité, protože jsme skutečně celosvětově hlavní destinací a proto musíme udělat vše, co je v našich silách, proto aby ta, ty šance, které momentálně máme, jsme si zachovali i do budoucnosti. Aby stoupal či i nadále počet turistů, kteří k nám přicházejí. Protože, jak již bylo mnohokrát řešeno, je to skutečně důležitá oblast pro celou evropskou ekonomiku. Děkuji. Já nevím, jestli chce říct ještě něco paní Grapíny. Ano, děkuji. Chtěla bych eh, všem poděkovat. Jsem velice ráda, že to téma eh, zbudilo váš zájem je, ano, je to pravda, že příslušný výbor je výbor TRAN a vše, co řekla eh, Izabela de Maltes, výbor, výbor TRAN je skutečně velmi dobré. Já potom budu mít schůzku se stínovými zpravodaji, kde projednáme pozměňovací návrhy, až jsem si ještě nyní jista, že dospějeme k dobrým kompromisům, neboť vše, co zde bylo řečeno, je správné, je to pravda a nyní jde pouze o to, jak to vhodným způsobem začlenit do mého textu. To téma, myslím, není politickým tématem. Nehovoříme zde, myslím, z pohledu politických skupin, ale myslím si, že je naším zájmem a také naší odpovědností, abychom se pokusili přilákat turisty do Evropy pomocí nových metod, což povede k tomu, že budeme mít v Evropě více pracovních míst. Jak eh, bylo již správně řečeno, Eh, je to skutečný průmysl. Nejde pouze o to, jak někdo tráví prázdniny. V Rumunsku jsem byl ministrem turismu a sám vím, že prostě je celá řada skutečností, které dostatečně v zahraničí není známa, že tedy ten turistický potenciál není stoprocentně využit. A tady mám jistotu, že pokud zapracujeme vš- do zprávy co, vše, co zde bylo řečeno, že budeme mít dobrou zprávu, je, je myslím velmi dobře, že paní zpravodajka je Izabela. Mám to přesvědčení, že dosáhneme našich cílů a ještě jednou zdůrazňuji, že tedy my naše stanovisko vypracováváme z perspektivy výboru TRAN, ne, eh, promiňte, IMCO, ne, tedy z, výboru, z perspektivy výboru TRAN a my musíme myslet na spotřebitele, na kvalitu, na správné informace, na spolehlivé informace, což povede k tomu, že cestovní ruch v Evropě bude odvětvím, ve které budou mít spotřebitelé důvěru. Děkuji vám všem a těším se na naše stanovisko. Myslím si, že bude vhodné, že do něj zapojíme názory všech a nakonec e, to bude dokument, který bude skutečnou pomocí pro výbor TRAN. Děkuji vám. Děkuji vám, doufám, že tato zpráva nám pomůže e, k tomu, aby e, turismus měl důstojnost, jako se zaslouží v politické diskuse. Časový harmonogram, máme lhůtu pro pozměňovací návrhy 21. června 12 hodin. Končím tím debatu o cestovním ruchu. Přejdeme k, eh, k stanovisku eh, snižování emisí silničních vozidel paní eh, zpravodajce Thun von Holstein. Je to zodpovědný výbor je Anby Růže, máte slovo. Děkuji. Vážení kolegové, Dostala jsem 60 pozměňovacích návrhů od vás. Děkuji vám za všechny. Některé ráda podpořím, některé chci s vámi projednat. Jmenovitě mm, řadu pozměňovacích návrhů, více než 20, které vyškrtávají delegování pravomocí komisi. Některé navrhují eh, to vymazání již dnes. Nevím, proč bychom to měli rušit. Když jsem pracovala na tomto dokumentu, jedno z komisí, že komise by rozšířila svůj mandát. Je tady jenom jeden problém. V návrhu komise žádá další delegování což je v souvislosti s eh, MO2 a takzvané eh, NOXy a mm, testy za nízkých teplot. Mm, my děláme chybu s tím, že podceňujeme důsledky emisí na kvalitu ovzduší a naše zdraví. Je mnoho výzkumu, Eh, v poslední doby, které ukazují a měli bychom na to dávat pozor. Eh, znečištění a dopad na zdraví je často dramatický, mohu vám k tomu dát literaturu. Za druhé, je to velice technická otázka, měli bych, neměli bychom to politizovat. Proto bych podpořila pravomoc, dát komisi pravomoci, aby mohli jednat aby byly proti um, vyškrtnutí těch pozměňovacích návrhů. Pak jsou tam dva pozměňovací návrhy, které nechtějí, aby metan byl součástí emisí. CO2 tady jsem pro. E, můžeme o tom ještě jednat. Pak je tady návrh SND, e, ehm, co se týče kazatelů spotřeby a indikátory um, změn rychlosti, což jde, je v souladu s tím, co jsem navrhovala. Já, jediný rozdíl je, že já jsem chtěla změny, eh, co se týče mm, měření spotřeby i dnes a že požádat komisi o ukazatele změny rychlosti. Mm, měřidla spotřeby by se daly změnit v této legislativě, přičemž ukazatele změny rychlosti by spíše byly v nařízení o bezpečnosti vozidel. Pokud se s tím shodneme, na tom shodneme, mohla bych připravit kompromis. Některé další pozměňovací návrhy jsou technické a nebo se týkají otázek vyhrazených členským státům, takže to vynechám. Pak bude eh, setkání stínových zpravodajů 9.6. To bude příští eh, tedy možnost projednat pozměňovací návrhy pak 22. a 29. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct k této zprávě. Děkuji vám. Děkuji zpravodajce a nyní dávám slovo stínovým zpravodajům za SAD. Paní Anderson, máte slovo? Děkuji. Bylo velmi užitečné vyslechnout si vaše, váš názor. My podporujeme všechna opatření, která přispívají k snižování emisí a zlepšování kvality vzduchu. Tady plně souhlasíme. Vnímáme je to jako velké riziko pro lidské zdraví. Ty důkazy jsou stále jasnější o tom nebezpečí. I když EU, EU je to lepší, jsou stále zdravotní e, dopady v Londýně, Eh, často jsou limity NOx porušovány, například na Oxford Street ty limity byly porušeny již druhý den v roce. My podporujeme kroky EU, které mají dále definovat akceptovatelné limity toxických emisí z nových motorových vozidel. Takže naše pozměňovací návrhy jdou tímto směrem a k lepšímu sladění legislativy EU. Já chápu, co, jaké máte problémy s tím delegováním, přenášením pravomocí, ale když šlo o to, že to byla kombinace té formulace a počtu ustanovení v přenesené pravomoci, především rozšíření e, to mm, tedy navýšení nebo eh, přenesení. O to chtěla eh, hovořit ještě dál. Možná bychom mohli nalézt řešení. Mm, myslím, že bylo dosaženo pokroku ve stanovisku IMCO a my bychom si přáli, aby eh, to testování probíhalo za běžného provozu. E, a také, co se týče toho na, e, vašich připomínek k našemu pozměňovacímu návrhu na změny rychlosti v tomto opatření nebo jinde. Další věc, máme trošku problém se zprávou Envy, my spolupracujeme s e, dalšími zpravodaji, tínovými zpravodaji v jiných výborech, to je Envy a Tran abychom měli maximální eh, pozitivní dopad. Takže to je všechno, co jsem chtěla říct. Vím, že to je technická zpráva, ale je to velmi důležité. Možná bychom mohli ještě víc mluvit o tom metanu. Děkuji paní Anderson, nyní předám slovo Stínovem, Stínovem eh, zpravodaj za EKR e, panu Daltonovi. Děkuji vám. Z hlediska lepší regulace Vítám eh, řadu pozměňovacích návrhů, to by snížilo zátěž na výrobcích um, vozidel, konkrétně um, zrušení potřeby dvou typových schválení jednoho vozidla eh, nebo limity, um, co se týče zapalování těžkých vozidel, dále metan jako eh, skleníkový plyn Tady sdílím o problém eh, komise s eh, emisemi NO2. Jedna z klíčových bodů z naší frakce, to je vidět na počtu návrhů, je ta otázka přenesených a prováděcích pravomocí versus ten základní akt. Obecně eh, minulé zkušenosti ukázaly, že když chcete, aby parlament měl skutečně slovo pak musíte co nejvíc dát do toho vlastního právního aktu. Mm, když všechny tyto věci zůstanou přenesené a prováděcí pravomoci, tak e, parlament a legislativa je oslabeno. Když jsou technické, e, to chápu, ale některé jsou i politické, například metan jako skleníkový plyn. To je klíčové politické rozhodnutí. To by mělo být základním aktu, nikoli v přenesené nebo prováděcí pravomoci. NO, emise NO2. I tady bychom měli jednat, jaký limit by tady měl být v spolurozhodování. I to by mělo být v tom základním aktu. Obecně si myslím, že takto bychom měli postupovat. Já mám zkušenosti z jednání z reformy SZP a mohu říci, že měsíc po konečném jednání jsme si uvědomili, co nám uniklo, když komise začala přicházet se spoustou prováděcích a přenesených pravomocí a nemohli jsme s tím nic dělat. Pokud chceme, aby legislativa byla respektována, co nejvíc by toho mělo být v tom základním aktu, i když to je technické. Máme zkušenosti, jak to zvládnout. Děkuji, pane Dalton, a nyní pane Rošvach za, za jinou frakci. Děkuji mnohokrát. Eh, moje kolegyně Stínová zpravodajka tady byla na hlasování, ale viděli jste, že odešla, eh, protože se zúčastní zasedání shromáždění EU a Latinské Ameriky, takže já vám předám její poselství. Uvidíte, že to je vlastně pokračování diskuse, kterou jsme už tady měli. Uh all eh, vítá odvolání všech stran dále snižovat emise silničních vozidel. To je výzva, kterou všichni akceptujeme. Co ale neakceptuje, je právní forma požadovaná tímto návrhem. Parlament byl vždy proti snaze eh, přesouvat pravomoci z parlamentu na komisi přes přenesené nebo prováděcí pravomoci. Ale Toto jsou jediné mm, červené body v dvou otevřených trialozích. Nechápe, proč náš výbor by to podpořil v této věci, ale byl proti v jiných případech. To je důvod, proč eh, předložila tolik pozměňovacích návrhů. Podle právníku lingvistů návrh byl připraven komisí tak, není možné prostě změnit eh, delegované akty, přenesené akty na běžnou standardní legislativní postup. Komise by musela tam vložit potřebné technické pozměňovací návrhy. Komise to v tuto chvíli neví, co chce ve všech případech. Proto komise by měla stahnout návrh a znovu to předložit, až budou připraveni se všemi pozměňovacími návrhy úrovně emisí již v tom novém návrhu. Pokud to udělají, tak pravděpodobně bude reagovat na ten text jinak. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Rošvare, a nyní dává možnost členům pak, že se chtějí vyjádřit. Není tomu tak? Dám slovo komisi. Just push the button. Bravo. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Uh, Dámy a pánové, z hlediska komise chci poděkovat za všechny pozměňovací návrhy. Především uh, práci zpravodaje. Co se k přeneseným pravomocem já sdílím názor zpravodaje, že jsou to technické věci. Problém, který vidíme, je mm, akutní, kvalita vzduší a vyžaduje rychlou, rychlý zásah eh, legislativy. Pokud komise má připravit návrh eh, se všemi limity, Mm, příslušnými dokumenty, tak by to trvalo dlouho a nemohli bychom jednat dostatečně rychle. Na druhé straně my žádáme o přenesené pravomoci, což znamená, že parlament má poměrně značný vliv na eh, ten konečný, konečnou podobu návrhu. Takže bych neměl obavu, že pravomoce parlamentu budou omezovány, pokud bude přijat návrh rady tak, jak stojí. Děkuji. Děkuji komisi. Růže, chcete uh, eh, schrnout diskusi? Možná jenom několik slov. Sejdeme se ještě několikrát 9. 22. 29. 20. Děkuji vám tedy za všechny připomínky. Ta otázka přenesení pravomocí. Ne, to neznamená nutně, že nemáme vliv. Je to otázka e, zdraví, života. Čas je drahý, takže to bych podpořila v tomto komisi. Nakonec chci poděkovat za spolupráci na závěr mm, se stínovým zpravodaji, z komisi, sekretariátu, poradcům, Viktor, Zašklenovský. A v další práci mějme na paměti otázku emisí především v kontextu zdraví, protože tady je dramatický nový výzkum a já budu pokračovat ve spolupráci s vámi. Děkuji a co se týče časového rámce, tak máme tady um, 22. 23. o návrzích hlasování 29. A tím končím debatu k e, snižování znečišťujících emisí. Nyní přejdeme k bodu nebo ke zprávě e, k lepší regulaci jednotného trhu. Amelie van Bersuit, máte slovo. Thank you very much. Um, Eh, beste voorzitter. Děkuji, vážení kolegové, kolegyně. V Dubnu už jsem vám předložila pracovní dokument tomuto tématu a doufám, že teď vám mohu tedy popsat, jak práce pokročily. Děkuji, abych poděkovala všem stínovým zpravodem, kteří mi poslali své první připomínky a my jsme se pokusili to v návrhu zprávy zapracovat. Také bychom rádi viděli ještě více prvků zahrnutých do zprávy, ale co do textu musíme dbát na ta omezení, která zde jsou. Návrh říká, že potřebujeme transparentní, jednoduché právní úpravy, abychom zůstali konkurenceschopní, abychom mohli zaručovat hospodářský růst a zaměstnanost, tak aby z toho měli užitek evropské hospodářství e, i obyvatele, aby nebyli frustrováni byrokracií. E, výchozím bodem je téma subsidiarity platí prací eh, pro všechny tři orgány. Ale také národní a regionální parlamenty musí být do této otázky zapojeny. Především myslím na skutečnost, že v současné době má málo času, aby mohli zvažovat návrh komise do té míry, zda tedy zásady subsidiarity jsou dodržovány. K tomu potřebují parlamenty více času Kromě toho by tady měl existovat postup udělování červené karty těm eh, návrhům komise, které nebudou dodržovat zásadu subsidiarity. Také tady představujeme určité konkrétní nástroje, které by se mohly prosazovat pro lepší legislativu. Například studie dopadu Tady se hodně o tom hovaří. Franz Timmermans se eh, tím také zaobírá v jeho návrhu. Mm, pro nás je důležité, aby eh, toto hodnocení dopadu bylo nazíráno jako živoucí dokument, stále pokračující, eh, který musí být neustále přizpůsobován realitě ale nemělo by to sebou nést žádné byrokratické přetížení. Je třeba také opírat se o vědecké poznatky a proto navrhuji, aby pro posuzování studií dopadu byl vytvořen nový scrutiny board složený ze zástupců tří grémí, Rady, parlamentu a komise. No, to by umožnilo efektivnější hodnocení, ale v tomto grému by rovněž měli být zastoupeni nezávislí odborníci. Kromě toho bychom chtěli usilovat o další otevřený proces konzultačních postupů. Proto je důležité, abychom vypracovali možnost těchto konzultací. Bylo by dobré nějaké fórum všech účastníků, možná i prostřednictvím internetu, to by umožnilo možná rychlejší konzultace a potom uskutečňování stávajících předpisů. Jejich dobré dodržování v praxi v mnoha členských státech chybí. A musím říci, že Belgie tady eh, chybí k těm horším žákům ve třídě. Čili i v naší zemi bychom se měli pokusit o zlepšení situace. E, úlohou komise je bdít nad tímto uskutečňováním a zasahovat tam, kde to není dobré. Komise by tady měla dělat více. Systém včasného varování by měl být zřízen, protože by měl přispět k tomu, aby problémy byly objevovány velice záhy. Pak samozřejmě existují členské státy, eh, které neprosazují pravidla tak, jak by měly. A tady se musí systematičtěji postupovat. Eh, především eh, by měly být zohledněny ty nešvary, které jsou jaksi nejhorší a, a dělat něco proti ním. Potom je také důležitá evaluace a přes přepracování pravidel, bude-li to nutné. Musím se vždycky klást otázku, zda stávající legislativa skutečně dosahuje cíle, který jsme si původně stanovili. Eh, protože sledování um, účelnosti legislativy je důležité Mm, máme tady stále ještě vysoké zatížení byrokracie, které zatěžuje především malé a středně velké podniky. To by byly ve stručnosti ty základní čerty mé zprávy. A již teď se těším na vaše pozměňovací návrhy. Nevím, jak to vypadá se lhutami, ale jsem si jistá, že sekretariátoví lépe. Je to 9. června. Děkuji mnohokrát paní zpravodajce. 9. června pozměňovací návrhy, deadline a teď já přestanu být předsedkyní našeho zasedání a budu novou zpravodajkou. Chci přivítat vaši zprávu, je velice dobrá a pravdou je, že budeme mít sdílenou odpovědnost pro lepší legislativu a pro přidanou hodnotu na evropské úrovni, vy jste již zmínila místo předsedu Timmermance a já si myslím, že to, co řekl, on se bude věnovat těm velkým záležitostem. Není to o snižování práva zákonu jako takové, ale je to o snižování nikoliv demokracie, ale o snižování byrokracie. Domnívám se, že důležité je, abychom se podívali především na to, jakým způsobem eh, se tvoří naše legislativa a jakým způsobem skutečně odpovídá realitě. Někdy je nesrozumitelné že, a někdy je tato legislativa nesrozumitelná je velice obtížně prosaditelná v praxi. A možná, že mi tam tak trochu chybí eh, zpráva pana Švába o řízení jednotného trhu jenom jako určitý odkaz a teď abych šla do obsahu. Já tak trošku jsem zdrženlivá vůči červené kartě. Já si myslím, že parlamenty by se neměly navzájem vetovat. Myslím si, že bychom měli vést spolu dialog a Měli bychom, protože nám Lisabonská smlouva to umožňuje, eh, konzultovat, protože nevím, jestli si to uvědomujete, že Lisabonská smlouva nám dává více eh, možností pro spolupráci s národními parlamenty a toto bychom měli zdůrazňovat a měli bychom mít třeba ex ante dialog, eh, zejména při diskusi o směrnicích, diskuse tedy s národními parlamenty které zatím tady nejsou dostačující z nejrůznějších důvodů a měli bychom posílit naši spolupráci. Eh, podle mého názoru není konstruktivní skutečnost, že národní parlamenty diskutují o legislativě stanovisek jenom proto, že tady to zkoumají z hlediska subsidiarity, ale měli by se účastnit v souvislosti s Lisabonskou smlouvou té diskuze jako takové. Co se týče studií dopadu, ano, to je nesmírně důležité, abychom sledovali vývoj, digitalizaci. A naše legislativa by měla samozřejmě eh, být vhodná i pro budoucnost, aby čelila těm velkým výzvám digitální revoluci, která by měla určovat také naše politiky. Celou dobu hovoříme o konkurenceschopnosti, tady naprosto Souhlasím, ale možná, že tady máme ještě nějaké jazykové znalosti. Je důležité, abychom eh, nejenom hovořili o konkurenceschopnosti, ale o možnosti vytváření pracovních příležitostí a ta lingvistická záležitost. Eh, taky lingvisticky, taky, když tady hovoříte o living dokument, čili o živoucím dokumentu, to neznamená, že by to mělo zdržovat legislativní proces, protože by se do toho zapojovalo příliš mnoho jiných aktérů a příliš mnoho jiných fází které by tu situaci ještě více zkomplikovaly. Eh, Když usilujeme o lepší legislativu, tak potřebujeme efektivní legislativní procesy a nikoli komplikovanější procesy. Co se týče odstavce 10, má mít tady nějaké oficiální grémium, které by bylo schopno zastavit legislativu. No tady, tady jsem velice zdrženlivá k tomu, protože se nedomnívám, že bychom měli eh, snižovat kompetence institucí Evropské unie. Měli bychom zlepšit eh, způsob naší práce, ale neměli bychom si ubírat kompetence vytvářením dalších gremí, která nemají legislativní základ, alespoň takový, jaký mají evropské instituce. Možná, že na to bychom se mohli podívat. Co do implementace, to je velice dobré. Domnívám se, že bychom se měli zapojit také odkaz na EU SWIPS, SWIPy, Eh, což je eh, sledování na webových stránkách. To je velice důležité, kde je možné sledovat, zda členské státy opravdu implementují správně legislativu. A co se týče Solid Plus, eh, tady by byl výborný odkaz na to, protože by to umožnilo občanům, aby lépe pochopili, jakým způsobem funguje evropská legislativa a potom také digitální platformy jako informační systém o digitálním vnitřním trhu, a o normách. To všechno by umožnilo lepší komunikaci, digitální komunikaci členských států, usnadnili by to také implementace a pak tady máme alternativní řešení sporů, sporů online a to jsou také možnosti, jak zabránit eh, tomu zdlouhavému procesu chození před soud. Eh, to by zjednodušilo eh, postupy zejména pro podniky. Co se týče transpozicí, já si myslím, počet není problém, ale problémem je to, že v naší legislativě, problém naší legislativy je implementace a měření jakým způsobem to bylo implementováno, je eh, jednodušší, než sledovat, jakým způsobem to bylo transponováno. A v tomto ohledu máme tedy také zážitost evropského semestru a měli bychom ho plně využívat, eh, protože vnitřní trh musí být začleněn do evropského semestru. Mám tu několik otázek, ale zase nejsou tak důležité hm, když hovoříte o užitcích vnitřního trhu, které zatím tady nebyly takové, čili pro koho nebyly dostačující. Potom hovoříte o zavedení toho eh, v systému včasného varování. Bylo by dobré, kdyby to bylo píše, detailně rozpracováno. Já si myslím, že i porušování pravidel by mělo být ze strany komise rychleji postihovány a měli, by, měli bychom tady mít dvojí standardy. Pak tady máme taková mezi jednání mezi postupy Evropského soudního dvora, to by možná bylo možností tyto, tato dlouhá období zkracovat, protože jinak to, ty procesy trvají příliš dlouho. A teď ex post, já už se blížím k závěru, protože už hovořím příliš dlouho. Myslím si, že ve zprávě by se měly také zahrnout testy malých a středně velkých podniků. To by bylo něco velice užitečného pro zamezení nadměrné regulace. Teď eh, doložka, která je důležitá v zásadě, doložka dobíhání legislativy, ale to musí být dáno v souvislosti s tím, co se děje každý den. Jinak bychom prostě mohli ukončit nějaký právní akt, aniž by to mělo dopad na praxi na tyto zásady se musíme ještě bedlivě podívat. Těším se na spolupráci s vámi a jinými zpravodaji. Tato zpráva je nesmírně důležitá, přišla právě včas. Uh, thank you very much. Now I take again the Zatímco komise také musí zpracovat lepší zákony. SND. Předám vám slovo SND s novým zpravodajem paní, paní Krisy Šaldemouze. Děkuji. Kort her øh, er bedre end øh, arbejdsdokumentet, der først blev præsenteret. Tato zpráva je lepší než pracovní dokument, který byl nedávno předložen. Vidíme um, to z toho, že mnoho z těch námitek, které jsme předložili, jsou viditelné. Mám několik obecných a specifických připomínek. Mm, především nemyslím, že někdo může nesouhlasit s tím, že potřebujeme zlepšit legislativu na vnitřní, pro vnitřní trh. Nesmíme ale nikdy říkat, že lepší legislativa je žádná legislativa. Tak tomu není. Neměli bychom vysílat signál v tom, že nejlepší řešení je nedělat legislativu. Co se týče subsidiarity a červené karty, já souhlasím článkem 5 do značné míry musíme rozšířit lhůty pro národní parlamenty, aby nevydávali eh, červenou kartu, a žlutou kartu. Ty lhůty jsou příliš krátké, pokud chcete mít námitky, nemyslím, ale že je tady potřeba měnit smlouvu a zavádět červené karty. Myslím, že Lisabonská smlouva je dobrá výborná. Musíme ale prodloužit ty lhůty. Bodu 7. Je pravda, že legislativa na jednotném trhu, pro jednotný trh zahrnuje konkurenceschopnost a tak dále, ale také musíme říci, že musíme chránit spotřebitele a pracovní síly. To je tedy pozměňující návrh, na, kterým, na kterém trvám. 9 živo, živý dokument. Ano, potřebujeme živý dokument, jak řekla paní Bild. Tento dokument mm, neměl by to ale znamenat, že bychom mohli rozšířovat legislativní proces. Už tak je to časově náročné. Pokud máte živý dokument, potřebujete to eh, kontrolovat pokaždé, když se objeví nový návrh. Eh, to znamená, že budeme prodlužovat legislativní proces detečně jenom některé části je třeba kontrolovat analýze, ehm, studii proveditelnosti, pak kontrolní orgán, který může eh, zastavovat návrhy. V tom mm, já nevěřím, je dobré, že kontrolujeme důsledky naší legislativy, ale neměli bychom mít někoho, kdo není politik, aby zastavoval legislativu. To nechápu, ten princip nemohu tedy podpořit myšlenku nezávislého kontrolního orgánu a studií pravnitelnosti. Eh, eh, jedenáct proces slyšení zase pokud mm, ten proces nebudeme prodlužovat, je to v pořádku. A Když mluvíme o nezávislých dokumentech, tak je to také otázka eh, hodnocení důsledku viditelnosti. aktéři v legislativním procesu, tady nemám na mysli jenom nezávislé experty, ale všechny firmy, ehm, mm, jednotlivce, malé podniky, článek 18, eh, gold plating, Když děláme evropskou legislativu, musíme si být vědomi, že některé členské státy k tomu chtějí něco přidávat. To bychom jim neměli bránit, ale pokud máte směrnici EU, kterou je třeba transponovat do národní legislativy a něco se k tomu přidá, pak by se mělo specifikovat, co je evropská legislativa a co je přidáváno v rámci národního státu aby to nebylo tak mm, pozlacování, ale jenom e, jasně vidět, co je zodpovědný, kdo je zodpovědný za co. Nemám e, moc co dodat, jsou tam jiné věci, které by stály za diskusi, ale o tom můžeme mluvit se stínovými zpravodaj. Jistě najdeme nějaká e, jaká řešení, abychom měli lepší legislativní proces EU bez deregoluce, bez mm, poškozování spotřebitelé a pracujícím. Děkuji. Nyní předám slovo Ule Turnes, která je stínou zpravodajkou za ALDE. Děkuji. Děkuji našim zpravodajům za tuto velice konstruktivní zprávu. Jak bylo řečeno v úvodní diskusi v Dubnu, já plně souhlasím a je tam mnoho důležitých bodů především odstavec o hodnocení dopadu, konsultační proces a implementace. Toto jsou oblasti, které vyžadují zvláštní pozornost, pokud chceme zlepšit fungování regulace vnitřního trhu. Spravodaj také zdůrazňuje význam jednotného trhu pro pracovní místa a růst toto musí být naše první priorita. Pro mě je to také o evropské konkurenceschopnosti. Já jsem ráda, že i to je mm, uvedeno v tom návrhu. Toto je dobrá zpráva, ale já mám nějaké návrhy eh, ke změn. Například bych chtěla definovat E, myšlenku fóra zainteresovaných aktérů odstavec 14. Pro vaši informaci to samé je ve návrhu komisaře e, Timmermanse platformy pro Refit. Bylo by dobré to trošičku rozvést, ten účel toho fóra. Další věc, kterou chci navrhnout, je myšlenka pevného, pevných dat implementace, tam se eh, zmiňují praktické problémy a dvě eh, fixní data budou dobrý způsob, jak usnadnit proces implementace v členských států. Eh, podívám se na to ale blíže mm, klika návrhy. Také oceňuji zaměření na ten takzvaný gold plating, věřím, že zdůrazňování subsidiarity je dobré a správné. Dále chci poděkovat našim zpravodajím za tuto vynikající zprávu a také se těším na další diskusy s dalšími kolegy. Děkuji. Děkuji, Ola. Jako stínový mm, mm, výzpravodové z jiných E, frakcí tady nejsou, takže otevírám diskusi. Někdo si přeje slovo? Aneli, chcete schrnout tuto diskusi? Ano, já chci poděkovat všem za jejich um, připomínky. Budeme čekat 9. června na pozměňovací návrhy a pak co nejdříve bude první schůzka stínových zpravodajů, abychom dospěli k koherentnímu um, k koherentní zprávě. Děkuji. Děkuji zpravodaj a nyní časový program e, pozměňovací návrhy 29.6. kompromisy 15.7. hlasování v IMKO 16.7. Děkuji vám. Nyní přejdeme k stanovisku možném rozšíření geografické zeměpisného označování um, na nezemědělské produkty do zpráva z vlastní iniciativy. Zodpovědný výbor je Jury, zpravodaj je Nikola Danty, ale zpravodaj Jury je také tady. Takže Nikola Danty, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Respektivně děkuji, paní předsedkyně. Začnu tím, že bych rád poděkoval veškerým kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a bylo jich skutečně hodně a myslím si, že mnohé z nich zapracují do svého textu, což povede k jasnému vylepšení mé zprávy. Ještě jednou jim mnohokrát děkuji za veškeré podněty, protože si myslím, že pomocí těchto pozměňovacích návrhů se nám podaří vytvořit zprávu, která potom pomůže v další práci kolegyni Rozier, která je příslušná na výboru Jury. A myslím si, že se nám bude vytvořit dobrý systém pro ochranu zeměpisných označení nezemědělských produktů. Takže já bych vyšel z těch pozměňovacích návrhů a během příštích dnů eh, předložím kompromisy. Pokusím se skutečně do těchto kompromisů zapracovat téměř veškeré návrhy, které byly předloženy. Zmíním teď pouze jenom několik konkrétních pozměňovacích návrhů, které se snaží ještě trochu lépe objasnit celý rámec. Budou to návrhy číslo 18, návrh kolegy Pospíšila z EPP a návrhy kolegy De Jonga z GUE NGL. Tady se ukazuje, že tento systém je, by měl být systém dobrovolným. On to již je dobrovolný systém. Není to nastaveno tak, že by byl někdo nucen zavést eh, zeměpisné označení, pokud tady nedojde k předložení zářosti z strany organizace výrobců nebo nějakého subjektu. Stejně tak, jako je to u zemědělských produktů, tam si ochranou známku si oni žádají místní instituce nebo agrární koncerny je vždy někdo, kdo si tedy o to neživě požádá, požádá o to, aby mu udělala tato ochranná zeměpisná zámka. Není to tedy vůbec nic povinného, je to dobrovolné. E, tyto organizace či výrobci tedy předkládají dobrovolně tyto žádosti. Není tam tedy vůbec žádné omezení. I další právní subjekty mohou, nezávisle na tom, předložit svou vlastní žádost o ochranné označení. Proto si myslím, že předpisy, které platí pro zemědělské produkty, jsou dobrým příkladem. Tam je to vyřešeno kvalitně. Bych rád právě řekl kolegovi Pospíšilovi, že tady nejde vůbec o nějaké povinné označování. Je to pouze jistá příležitost, šance, možnost pro producenty, pro výrobce, kteří se zažádají, možnost, aby tedy získali takovou typu, takovýto typ označení. K dalším otázkám. U většiny pozměňovacích návrhů musím říci, jsem velmi spokojen, vypadají velice dobře a jistě pod, podpoří můj text a přispějí k tomu, aby byl bohatší. Ještě bych zmínil několik, zejména návrh kolegy Daltona. Tady skutečně nevidím vůbec, proč by toto mělo vést k větší efektivitě. Já si skutečně myslím, že to je systém, který pomáhá naší ekonomice, zejména v okrajových oblastech Evropy, kde existují vynikající řemeslné výrobky. A tady, myslím, není přijatelné to, co tam pan Dalton navrhuje. A to též platí i pro návrhy kolegy Trebesise, pro návrh kolegy Trebesise a Deltna, eh, ve kterém požadují další analýzu, analýzu nákladů a užitku. pokud skutečně by měl být, eh, tedy chtějí, aby pokud, byl před, pokud bude předložen legislativní návrh, tak aby došlo zároveň k této analýze. Tady bych rád vysvětlil, že ten návrh jaksi nespadl z nebe. Analýzy existují, proběhly veřejné konzultace 27 členských států nám přišlo, přišly stovky příspěvků. Kolego dát ne 21 příspěvků z Velké Británie, 28 z Francie. A ty výsledky jsou známy, výsledky této veřejné konzultace. Právě to, co přišlo z Velké Británie, ukazuje, že většina aktérů tam je pro tento návrh. Já samozřejmě později, až komise skutečně přijde s návrhem, tak eh, doufám, že bude možné v něm provádět změny, které my si budeme přát, ale dosud je to tak, že ty konzultace proběhly a výsledek byl skutečně pozitivní. Většina ekonomických aktérů se vyslovila pro. A pak návrh paní Trebezius. Tam jde o omezení na národní dimenzi. Musíme si uvědomit, že pomocí našeho návrhu chceme jak si dát výrobcům více záruk. Takže je důležité, aby ta ochrana platila celoevropsky, proto nemohu akceptovat to, co paní Trebesius navrhuje, aby to bylo tedy omezené pouze národně. Jak ji říkám, příští dnech se tomu budu věnovat, budu vypracovávat kompromisy, kde chci skutečně schrnout co možná nejvíce z těch vašich podjetů a prosím eh, stínové zpravodaje, aby tady byly 16. června, abychom se mohli sejít a vypracovat takové kompromisy, které bude, mm, které poté frakcí, tak abychom potom 21. června mohli o stanovisku hlasovat a celé to pak předat Virginie Rosier, která potom vytvoří zprávu pro výbor jury. Děkuji, Nikolo. A nyní bude mít slovo Jiří Pospíšil, stínový zpravodaj za EPP. Květ, já chci říci, že práce pana zpravodaje v této věci je výborná eh, a nemyslím to v žádném případě pouze jako společenskou frázi, ale opravdu to, co tady říká, já v zásadě jako šedou zpravodaj za IPP e ze vším souhlasím. Eh, myslím si, že u této věci není třeba hledat zvláštní právní konstrukci, ale je třeba se poučit z toho, jak funguje dnes ochrana zeměpisného označení u zemědělských produktů a víceméně vytvořit analogii pro nezemědělské výrobky. To je podle mě ta základní filozofie, ta úvaha, kterou ostatně také pan zpravodaj zde zdůraznil. Pokud jsem já navrhoval explicitní pozňující návrh, který hovoří o dobrovolnosti, jsem si vědom, že implicitně to z materiálu komise e, vyplývá, ale chtěl jsem tento princip zdůraznit, aby bylo zjevné, že opravdu jde o dobrovolné rozhodnutí výrobce, který se na národní úrovni rozhodne registrovat zeměpisné označení svého výrobku a následně pak by takovéto rozhodnutí národní autority bylo registrováno na evropské úrovni. Proto také souhlasím s tím, aby vznikl nebo byl rozšířen eh, evropský rejstřík eh, kam budou, budou právě zapisovány, budou zapisována tato zemědělská označení, ehm, zeměpisná označení nezemědělských výrobků. Proto také mi připadá jak si i rozumný přístup pana zpravodaje k pozdělacím návrhům ostatních kolegů, jak je zde načrtl a já v tomto ruchu budu víceméně stanovisko pana zpravodaje podporovat. Jak už jsem řekl, filozofií má být rozšíření současného principu zemědělské, zeměpisného označení na nezemědělské e, produkty, právě z těch nezemědělských, zemědělských produktů také na ty nezemědělské a myslím si, že není třeba zde vytvářet úplně jinou či úplně novou e, právní konstrukci. Takže děkuji panu zpravodaji a cítím, že se zde velmi blížíme jak si v názorech na to, jak má vypadat případná právní úprava, kterou pak e, bude komise navrhovat. Děkuji. Thank you, Jiri Pospil, and I now give the floor. Děkuji a nyní předám slovo panu Rošfordovi za ALDE. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hlavně chci poděkovat Nikolovi, protože tento text je výborný. Eh, dává nám naprosto pragmatický a konkrétní pohled a zároveň se domnívám, eh, že tady by měl být princip jaksi dobrovolný, ale měl by být rovněž ambiciozní. Navrhl jsem několik pozměňovacích návrhů a doufám, že Nikolovi se podaří je integrovat. Jenom rychle pár poznámek. Ano, evropský rámec je rozstříštěný a je nedostačující. To znamená, že je potřeba um, dívat se na to pragmaticky a tento systém zeměpisných označení by měl být viditelný, jednotný a uznávaný eh, nejrůznějšími státy Evropské unie, tedy všemi státy Evropské unie, pardon. Myslím si, že to by ještě podpořilo kvalitu eh, Evropská unie v současném globálním vývoji by měla usilovat o výrobu vysoce kvalitních produktů. A vždycky, když dojde k zeměpisnému označení, je to vlastně zároveň, co se jako značka kvality a pomoc těm místním výrobcům nezemědělské výrobky a zároveň doufám, že to umožňuje eh, zabránit delokalizaci. A jednu věc, kterou jsem chtěl ještě říci, Eh, nemělo by se na to pohlížet jako na protekcionismus určený prostě Evropanům, ale zároveň je to také služba pro třetí státy. Je to záležitost, která by měla umožnit evropským výrobcům eh, získat nové trhy eh, ve třetích státech právě opírající se o zeměpisná označení, která jsou důležitá i pro vývoz. A ještě pár bodů, co se týče malých a středně velkých podniků. Domnívám se, že malé a středně velké podniky by měly velký užitek z této záležitosti komise už předložila návrh, ale my vlastně chceme právě pracovat po malé a středně velké podniky a my nechceme, aby to zatěžovalo formálností. To je záležitost, která by měla být jednoduše, jednoduchá, sice harmonizovaná, ale jednoduchá. A e, před několika minutami se na to upozornil. Je třeba, aby asociace, združení výrobků, organizace, eh, různé družstevní mohly také mít užitek z takovýchto zeměpisných označení na nezemědělské, eh, ne, nezemědělských produktů. A dovolte, abych závěrem ještě poznamenal, že Vždycky, když eh, se věnujeme těmto záležitostem, tak vždycky máme potřebu, aby tady byla dostatečná informovanost zákazníků, aby zákazníci spotřebitelé tedy znali tato zeměpisná označení. Třeba říci, že dnes tady často dochází ke zmatení. Zmatení mezi komerčním označením, zeměpisným označením, včetně záležitostí pocházejících z Itálie, které jsou tedy původu na základě italských eh, suroven a tady si musíme být Tady se musíme uvědomit, že je důležité, aby spotřebitel pochopil, poznal, co je to zeměpisné označení, která není průmyslovou značkou. A chtěla jsem tady ještě jednou poděkovat Nikolovi a samozřejmě jsme mu k dispozici pro další spolupráci nad pozměňovacích návrzích, abychom to co nejrychleji urychle Děkuji mnohokrát a teď dávám slovo Veříny, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Jako zpravodajka v Jury jsem chtěla poděkovat Nikolovi za jeho hodnotnou zprávu a také za ducha spolupráce, která charakterizovala naší práci a doufám, že to bude pokračovat tato spolupráce mezi Imko a Jury. Zároveň chci poděkovat většině kolegů, kteří podporují tuto iniciativu nezávisle na členství v tom kterém výboru. Eh, je důležité podpořit lokální produktu a to umožní také sledovatelnost ze strany spotřebitelů a musíme si uvědomit, že to podpoří lokální ekonomie a lokální podniky. Děkuji Nikolovi za ten přístup, který eh, vítáme, který ale zároveň připomíná, že to je dobrovolná hm, zásada ale měl by to především ve službách malých a středně velkých podniků, aby jim to umožnilo přidávat hodnotu jejich výrobě. A co se týče zeměpisných označení na, a jejich rozšíření na zemědělské produkty, vítáme to, jak to řekl kolega Rošfor. Vlastně to podporuje nejenom lokální produkci v místě, ale také možnosti vývozu do třetích států. A víme, že tady existuje tato nezbytnost podpořit eh, nezemědělské produkty. Naše práce se snažila soustředit především na důslednost. Tedy komise už v roce 2013 navrhla určité možnosti a E, teď my chceme tyto informace střeznit. Dále chci ještě upozornit na veřejné konzultace. Tento týden byly uveřejněny výsledky této konzultace s veřejností a také se tento systém představil podnikům. A ještě informace pro kolegy, zejména pro francouzské kolegy. E, rád, rád bych vám připomněla s uspokojením, takže když se podíváme na národní situaci, francouzská vláda teď zveřejnila text, který se právě týká ochrany zeměpisných označení na zemědělské produkty ve Francii. Ale je třeba, abychom našli řešení na evropské úrovni, protože tato evropská harmonizace by znamenala zjednodušení ochranu celého evropského území a zjednodušení pro podniky, zejména pro malé a středně velké podniky. Čili opírající se o to, co se už dosáhlo v zemědělské oblasti, protože koexistence mezi komerčními značkami, tak jak už to tady zaznělo, Eh, znamená také doplnění teď ochranou zeměpisných označení na nezemědělské produkty. Ještě jednou bych chtěla poděkovat za vynikající spolupráce a za velkou kvalitu práce. Děkuji ti, Valerie. A teď dám slovo. Pardon, děkuji Viržiny. Opravuje se paní předsedkyně a dávám slovo Valerii. Zda si chce vzít slovo za komisi, prosím. Yes, thank you very much. I mean, we are here. Děkuji. Valerie toto sleduje <laughs> velice pečlivě. Chci vám všem poděkovat za um, vaše příspěvky, zpravodaji za tuto důležitou práci. Myslím, že mnoho klíčových bodů bylo um, zmíněno, je to dobrovolné, je to nástroj, který bude k dispozici pro ty, kteří ho chtějí využívat. Je to o kvalitě, je to o spotřebiteli, informování spotřebitele a musí to být efektivní, aby to skutečně pomáhalo malým podnikům. A proto musíme, proto se těšíme na výsledek vašich jednání společně s prací dalších výborů. Bude to důležitý vstup pro další práce komise. Již bylo řečeno, že skutečně jsme publikovali před několika dny výsledky veřejných konsultací eh, s závěrečnou schnující zprávu, která bude k dispozici. Také děkuji paní Rozier za tyto informace. Proces ve Francii je uzavřený. To je další prvek, který budeme pečlivě sledovat, totiž praktické zkušenosti, které, jaké tedy uh, budou na národní úrovni. Pak to mm, pak budeme společně pracovat na dalších krocích. Je, probíhají tedy diskuse, eh, jak dále na pomoci tomu procesu. Děkuji, děkuji komisi. Nyní vidím, že stínový zpravodaj za zelené, pan Sotes, přišel mezi nás, takže velice, eh, pracujeme velice efektivně a má, dám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budu velmi stručný. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. za zprávu. Náš výbor se nezabývá pouze vnitřním trhem, ale dbá také o zájmy spotřebitelů. A proto je třeba zdůraznit, že zeměpisná označení přispívají také k transparentnosti a zároveň pomáhají spotřebitelům při výběru výrobků ale je informují. Zelení e, předložili dva pozměňovací návrhy. Rádi bychom zdůraznili, že zeměpisná označení nezaručují žádnou vysledovatelnost, ale usnadňují ji. Pro lepší vysledovatelnost je třeba dalších opatření. A proto je třeba ehm, zlepšit legislativu, která se týká bezpečnosti výrobků na trhu. A to celé je důležité rovněž v souvislosti v souvislosti se zájmy a ochranou spotřebitelů, což by mělo být zohledněno také při vyjednávání o TTIPu. Pokud Evropa má či přijme předpisy, které se týkají zeměpisných označení, tak to musí hrát i roli při vyjednávání o TTIPu, v TTIPu a naše partnerské země to, co musí převzít. Děkuji panu Soltesovi. Děkuji, Dante jako zpravodaj, prosím, ke schrnutí diskuse. Děkuji za celou rozpravu, děkuji za úvahy, které zde byly nadneseny a myslím si, že budeme z toho vypracovat, myslím, dobré kompromisy v nadcházející době. Já se skutečně pokusím zohlednit veškeré vaše návrhy, tak, abychom měli tento evropský systém, ne tedy národní, aby ten systém byl jednoduchý, pr, aby to byla jakási nová možnost pro kvalitní výrobce, tak, jak ji máme již v zemědělství. Když jdeme do supermarketu, vybíráme si například víno a vidíme právě takovýto symbol se zeměpisným označením a je to pro nás určitým určitou známkou kvality. Já doufám, že něco podobného by mohlo platit pro veškeré evropské produkty. Takže my vítáme veškeré snahy, které jsou, jdou tímto směrem a pokusíme se vypracovat zprávu, která bude dobrým podnětem pro výbor jury. Budeme hlasovat v IMCO 22. 23. 6. Ještě na závěr chci přivítat skupinu německých návštěvníků, kteří eh, jsou mezi námi a nyní eh, uzavřu dnešní schůze, protože již nemáme nic na pořadu jednání. Příští schůze bude Evelyn ještě. Máte slovo. Já mám jeden bod, jednu věc do bodu různé. Včera jsme měli tady v Evropském parlamentu velice pěknou akci. Týkala se to deset let evropských organizací, které se věnují k ochraně spotřebitele. CTC eh, slavili jsme deset let CCC, této organizace, byla to velice zajímavé, měli jsme dialog se zástupci Center ochrany spotřebitele, ve kterém se projevilo jeden eh, problém, který existuje, je to, že je tady mnoho kolegyň kolegů z Evropském parlamentu, o kterých nevíme a proto bychom na některé z příštích schůzí se měli zamyslet nad tím, jak zajistit to, aby evropští poslanci věděli o tomto velice důležitém nástroji a pokud se na ně e, občané obracejí problémy, aby je vlastně mohli odkázat právě na tato centra ochrany spotřebitele, která poskytují skutečně velice kvalitní poradenství a pomoc. Takže to si myslím, že bychom si měli dát jako úkol pro náš výbor. Děkuji. Děkuji, Evelyn. To bychom měli eh, ještě dát na schůzi koordinátoru. Takže 22. 23. 6. příští schůze. Děkuji vám a hezký víkend.